Meine sehr verehrten Damen und Herren, Vážené dámy a pánové, eh, já si myslím, že bychom měli eh, začít eh, problémem s tímto týdnem zasedání výborů je v tom, že tolik Eh, hlasování a tolik schůzí probíhá paralelně, že kdykoliv někde se koná hlasování, tak všichni eh, jdou tam a hlasují. A ten druhý výbor, který má potom eh, běžný program, většinou trpí nedostatkem docházky. Nicméně tomu se ani nedá patrně vyhnout, protože se blížíme ke konci legislativního období a proto e, počet kolegů, kteří mají e, také e, povinnosti doma, silně roste. Takže proto prosím omluvte tu poměrně nevelkou účast Nicméně vás všechny vítám na tomto slyšení, které se týká e, dědictví a e, ochrany e, zranitelných dospělých. Je mi velkým potěšením přivítat tu pana Lechnera po mé levici. Většinou ho znáte, protože byl po mnoho let členem tohoto výboru a byl zpravodajem pro nařízení o dědictví, o dědickém právu a dnes bude zahajovat naše slyžení. Zároveň také vítám paní van de Kerkhove z Evropské komise, pana Svitalu také z komise, profesora Paula Lagarda z Pařížské univerzity 1, který má také velice zásadní, také zásadním způsobem přispěl k té směrnici potom eh, pana eh, Isturize Whitea eh, a pana Richarda Frimsta, který, Frimstna, který je notářem v Londýně. Nicméně, protože nemáme čas, tak prosím úvodní slovo. Děkuji, eh, milý Klausi Heinere, pane předsedo, eh, vážení kolegové. Eh, já mám radost, že jsem tu opět s vámi v právním výboru, kde se vždycky pracovalo velice příjemně s kolegy. Mně bylo dáno 10 minut a já tady pouze zmíním několik bodů, abych osvěžil vaši paměť. To nařízení se týká pěti otázek. Za prvé otázky příslušnosti, za druhé kolizního práva, tedy eh, toho, které je rozhodné právo, tam se rozhoduje podle eh, obvyklého bydliště a tak dále. Dále eh, uznávání a vykonávání rozhodnutí, potom přijímání veřejných listin a e, za páté evropské osvědčení o dědictví. Toto řešení v rámci jednoho balíčku bylo e, důležité a bylo správné, protože izolované by to nemělo takový dopad e, Tyto oblasti spolu vzájemně souvisí a rozhodujícím základem je jednotné, jednotná kolizní kritéria, což si myslím, že by velice prospělo i dalším problematikám, o kterých se v tomto parlamentu jedná. Teprve na základě jednotných kolizních kritérií je možné vůbec to evropské osvědčení o dědictví i se všemi právními účinky. Je to také základní zásad pro přijímání veřejných listin a přeshraniční platnost, eh, její eh, přeshraniční důkazní platnost. Proběhla celá řada eh, informačních schůzí a já bych se chtěl zmínit o jedné věci. Pro normálního občana je tato zpráva, tato nařízení velice hodnotná, protože je relativně srozumitelná a pochopitelná. To je důležité, protože normální eh, občan nepotřebuje eh, žádnou komplikovanou eh, legislativu ohledně příslušnosti soudu. Ten zkrátka musí vědět, kde měl naposledy obvykle bydliště a případně musí vědět, že má možnost zvolit si právo podle své státní příslušnosti. A tím má jasný právní základ který eh, bude zohledněn ve všech eh, členských státech, v 25 členských státech. To je eh, důležité, protože tu nejsou žádné výjimky a různá komplikovaná pravidla, jak to většinou bývá nejen na evropské úrovni, ale i na národních úrovních. Mezitím došlo k celé řadě e, informačních akcí, konferencí, výměn názorů a tak dále. Já jsem se e, jich mnoha zúčastnil, stejně jako další tady řečníci, například s panem Paulem Lagardem se na nich často setkávám a všude bez výjimky se dočkávám pouze pozitivních reakcí. Samozřejmě, že zaznívají i kritické připomínky. Byly identifikovány problémy, jak jinak by to taky u právníků mohlo dopadnout. Mně e, napadlo, že e, bych, když se na to podívám z národní perspektivy, ne z, z, ne z pohledu nacionál, národních zájmů, ale národních právních systémů, tak ty jsme eh, zohlednili a eh, bylo zjištěno, že eh, to nařízení se nijak nevyvíjí nebo není následkem ničeho, ale je to zcela nový útvar a proto musí jako takový být také vykládán. Tedy ne jako souhru nějakých předpisů, jakýsi te, te, te, telos, jak se, jak se říká řecky. Zkrátka, zákony se musí vykládat a samozřejmě podle toho, jak jsou formulovány, ale hlavně podle jejich smyslu a významu. A já bych se i tady chtěl zasadit o to, abychom e, používali tuto historickou metodu e, při výkladu zákona. E, vývoj zákonodárného postupu by měl být zohledněn. Nicméně návrh komise je velice dobrý a myslím si, že paní van de Kerkhove se mnou bude souhlasit, že tento dobrý návrh byl v průběhu legislativního procesu ještě vylepšen nebyl zhoršen, jak tomu často bývá, ale byl opravdu vylepšen. A e, to bych chtěl výslovně prohlásit, že všechny tři instituce na tom mají svůj podíl. E, jak parlament, e, to můžeme s klidným svědomím říci, ale i rada a komise a naše vzájemná důvěrná spolupráce. A právě z toho plynou potom ta pozitivní hodnocení. Jenom eh, jednu takovou maličkost bych chtěl zmínit. My jsme až do konce, až do posledního zasedání trialogu ve Štrasburku se eh, hádali o eh, definitivní právní volbě. Pamatuju si to dodnes. A v podle prvního kompromisu eh, by eh, měl být ten, ta, ta, ta volba práva eh, jednoznačně objasněna v okamžiku smrti. To z několika důvodů považuji dodnes za správné, ale teď to tam není. Bylo to škrtnuto. Teď nevím podle eh, jaké domluvy, eh, eh, Řím 1, 2 nebo 3, a to není žádná náhoda, že to bylo vyškrtnuto. Jde to o hodnocení, které je příslušné zákonodarcům, ale něco jiného je potom smlouva sepsaná ještě za života. Já bych ještě se chtěl zmínit o přechodných ustanoveních, které byly značně rozšířeny v průběhu legislativního postupu a právě k ním Právě jim vděčíme za to favor testamenty, ochranu důvěru eh, občanů, která byla pro eh, parlament velmi důležitá, aby eh, ti občané, kteří sepsali závěť, mohli mít důvěru v to, že jejich přání zůstane v platnosti. To byl základní předpoklad a to platí pro veškeré výklady zákona. Že v případě pochybností je potřeba vykládat zákon široce a nikoli úzce. U mnoha problémů, které byly zjištěny, eh, patří eh, ty cílové eh, konflikty, vznikly ještě tři nové, jde nicméně u, jde, jde o problémy, které existují v 25 členských státech a v budoucnu budou existovat pouze na jedné úrovni. To ovšem nepřísluší eh, zákonodárcům, aby to objasňovali. Eh, ještě bych se chtěl zmínit o eh, jednom aktuálním bodu. Jde o právo, které nespadá do oblasti působnosti této, tohoto nařízení. To znamená, že Eh, má, eh, že je na členských státech, aby rozhodli, eh, zda jde o dědické právo nebo nejde a zda tedy mohou jednat nezávisle a nebo ne. Já bych se klonil k té nezávislosti, protože se tím zlepší rozhodování. Nicméně pro německé právníky bych chtěl eh, poukázat také na, na eh, eh, paragraf 1372, který je už mnoho let sporný, zda spadá pod dědické právo nebo ne a dodnes se německým právníkům nepodařilo tuto pochybnost rozřešit tak, jak by se to mělo povést evropským zákonodárcům. Právě proto je velice důležité, aby nařízení řízení o e, e, zbožovém právu do, dospělo k nějakému konci a aby bylo možno e, zavést soulad mezi těmito dvěma nařízeními. Za druhé bych se chtěl zmínit o otázce evropského dědického osvědčení, protože vedle něj existují ještě přípustné dokumenty na národní úrovni. V, na, v nařízení stojí, že e, národní postupy zůstávají, e, jaké jsou. Nicméně v, zám, v zájmu rychlosti průběhu a také liberálnosti, pokud někdo nechce se svěřit své národní legislativě, tak co může dělat? To e, no, nikomu neuškodí ty naše změny pokud se odchýlí od eh, svého národního postupu. To je poměrně jasné. Nicméně tady máme problém s určováním příslušnosti. Eh, já uvedu příklad. Vezměte si belgického státního eh, občana, který měl majetek v Belgii a po, té, po odchodu do důchodu odjel se svou družkou do Itálie tam měl také majetek a potom tam e, umřel. A nicméně e, většina majetku mu zbyla v Belgii. E, Jde, jde o belgický majetek, tím pádem vstupují do hry belgická pravidla a pravidla pro určování příslušnosti se tomu ne, nepříčí, protože belgičtí notáři nespadají pod definici soudu ve smyslu tohoto nařízení. Paní van der Kerkhove souhlasí. To tež platí pro italskou stranu. Pokud v Itálii zbyl nějaký drobný majetek, tak se o to mohou postarat belgičané, aby to proběhlo Eh, rychleji, anebo klidně, proč ne, mohou to udělat Italové podle italských postupů. A k tomu vůbec nepotřebují využívat evropského osvědčení o dědictví, pokud chtějí. Eh, pokud ale někdo má eh, nějakou nemovitost nebo pozemek v Německu, tak pak je otázka, jak tomu je. V Německu by to projednával dědický soud a vydal osvědčení o dědictví. Tady ovšem nejde o pravomocné rozhodnutí. To, to osvědčení eh, vydává soud. Nicméně tento dědický soud eh, podle eh, kapitoly 2 na to nemá příslušnost za, to, za těchto okolností. Podle mě otázka výkladu a hodnocení zákonodárců je zkrátka taková, že by se mělo projednávat co nejrychleji, aby občané se mohli dočkat co nejrychlejšího rozhodnutí. To má přednost a proto v tomto případě pravidla pro určování příslušnosti by neměla být závazná. U evropského dědického osvědčení je to ovšem něco jiného. Tady je to závazné, protože to platí přeshraničně a ne pouze pro jednu e, příslušnou e, jurisdikci. Ta ostatní e, osvědčení nejsou přeshraniční. Pokud jde o povinný dědický eh, podíl, eh, tak eh, tady je taková kuriozita. My jsme tento problém zcela přecenili. Při všech diskuzích a konferencích to hrálo značnou roli a stejně tak order public, veřejný pořádek já jsem byl na konferenci s nějakou informací, nicméně existují na světě prý pouze dvě země, které nemají ani stopy po dědickém povinném podílu, a to je Mongolsko a Tajsko. Takže když se takže pokud se chcete vyhnout pravidlu eh, povinného dědického podílu, musíte se odstěhovat do Mongolska. Pak ještě počkáme, eh, jak se vyjádří Evropský soudní dvůr k otázce eh, order public. Ještě bych chtěl zmínit eh, státní smlouvy. Jak upravit všechno, co ještě upraveno není? Já jsem se tím poměrně intenzivně zabýval a naskýtá se tu celá řada velice těžkých otázek. Správné by samozřejmě bylo zeptat se komise, kdy mohou tyto státní smlouvy být Eh, uplatněny v zájmu všech zúčastněných. Například Německo má velice důležitou mezistátní dohodu s Tureckem, Itálie má také mezistátní dohodu s Tureckem. Možná, že eh, komise by se, tomu, eh, by se toho, tím měla z vlastní iniciativy zabývat E, touto situací. E, nicméně to by nemělo nijak e, měnit naši situaci. Evropský zákonodárce na toto nemá vliv. Potom tu máme nové kolizní právo, které spustilo také celou řadu otázek co, o co tu vlastně jde. Jde tady o to, že podmínky členských států, jak určitě nám přednese paní eh, van de Kerkhove, by neměly být příliš eh, komplikované. Eh, v různých legislativách je to tak, že členský stát nakonec se píše všechno dohromady a platí to univerzálně, ale pro mě je důležitější otázka, jak je to s informovaností občanů. Naše vlády rády vydávají velké plagáty, informační brožure a tak dále, které potom rozdávají obyvatelstvu, ale zrovna tady by to bylo velice nutné. V Německu se eh, o tom mluví v notářských komorách i jiných protes, profesních komorách, a když to eh, nechtějí dělat vlády, tak možná komise by se toho mohla z vlastní iniciativy zhostit. Samozřejmě eh, já jsem toho názoru, že eh, bychom měli eh, vyčkávat těch prvních procesů. Co mě ale mrzí, to je to, že neexistuje žádná právní volba ohledně toho obvyklého bydliště, jak je tomu například v Nizozemsku nebo v té Evropské dohodě, která zatím nevstoupila v platnost to je takové zbožné přání v horizontu do deseti let. Teď eh, se ta doba trochu přiblížila, nicméně ten čas by měl nastat eh, teprve, až eh, si státy zvyknou na ten nový systém. Takže podle mě se nám podařil velice dobrý zákon a ještě jednou opakuji, že pokud jde o hmotné právo členských států, tak to eh, spadá pod jiné eh, právní postupy, tady se eh, nic neděje, což také vyvolalo určité obavy mezi obyvatelstvem. Standardní v formule komise je, že, je, že jde o sjednocení právních předpisů v ekonomickém zájmu. Nicméně tady jde pouze o určitý přehledný rámec práv občanů. Ještě bych chtěl eh, znovu eh, zopakovat, že komise, parlament i eh, rada spolupracovali interně i mezi institucemi vzájemně velice dobře a já za to děkuji. Já jsem zvědavý, co řekne pan Svitala k daňovému právu. Já se obávám, že se v této otázce nikam příliš dál ne pohneme, což mě trochu zlobí, Nicméně vnitrostátní politikové eh, se o tu, o tuto problematiku vůbec nestarají, protože eh, žádné odbory, zájmové skupiny eh, se o to nestarají a netlačí na ty politiky. Jsou to pouze jednotlivé případy, nicméně tyto jednotlivé případy potom mohou být poměrně dramatické. Děkuji vám. Děkuji. Kurte, žádná lobby zesnulých zatím naštěstí neexistuje. Takže nyní eh, Nicméně existují zájmy, eh, které eh, by mohly, existují zájmy o to, aby neexistovaly žádné dědické daně v členských státech. To musíme ke své hanbě přiznat. Dobře, ale teď už předám slovo paní van de Kerkhove. Prosím, máte slovo. Thank you, chair and, uh, Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Eh, děkuji, pane Lechnere. Je vždycky příjemné slyšet vás hovořit o právních předpisech eh, v věci dědictví, protože vy jste takový nadšený. Myslím, že teď jsme zhruba eh, v polovině období od schválení Eh, nařízení o dědictví eh, spolulegislátory v roce 2012 a eh, mezi vstupem v platnost, kterým se počítá v srpnu 2015. Takže teď je dobrý okamžik na to, abychom se podívali, jak na tom jsme s prováděním nařízení. Já bych vám uvedla několik informací o prací, které pokračují protože samozřejmě práce nekončí schválením právního předpisu, ale pokračuje ještě dál. První oblast, kde my ve komisi eh, pracujeme ve spolupráci s členskými státy, je eh, vypracování standardních formulářů, se kterými se v nařízení počítá. Jak víte, máme pět standardních eh, formulářů. Tři z nich se používají Eh, při uznávání a provádění rozhodnutí eh, a rozsoudních rozsudků. Pak máme standardní eh, formulář, který informuje žadatele o všech náležitostech, dále evropský dědický certifikát či osvědčení a mm, žádost o toto osvědčení. Jak se ukázalo hned po schválení nařízení v říjnu 2012, eh, eh, práce začala v komitologiích, eh, doposud proběhla tři setkání komitologie a vše je již prakticky ve finální fázi. Posíláme to buď dnes nebo zítra do překladu a doufáme, že všechny překlady budou brzy připraveny a členské státy se budou moci eh, na překlady podívat a budeme moci v dubnu nebo v květnu schválit prováděcí akt. Eh, to nám ponechává hodně času. Ehm, také to ponechává čas pro orgány v členských státech, aby se připravili na provádění nařízení v roce 2015. Při vypracování těchto standardních formulářů jsme se snažili věnovat obzvláštní pozornost eh, některým aspektům. Především jsme chtěli, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější, což není vůbec jednoduché, když máte 28 různých právních eh, systémů. Eh, každý chce, aby se tam objevily typické pojmy z jeho eh, právního řádu a my jsme se snažili maximálně eh, přizpůsobit ty všechny, všechny různé ta všechna různá právní pojetí do formuláře. Formuláře budou elektronické podobě a snažili jsme se také rozlišit na jedné straně informace, které jsou úplně nezbytné ve všech případech a pak informace, která je zapotřebí pouze v některých případech. Formuláře budou vypracovány tak, aby ty části, které nebudou vyplněny, prostě zmizely, takže nakonec bude formulář co nejjednodušším dokumentem. Snažili jsme se také věnovat otázce předcházení podvodů. Například orgán musí do formuláře uvést, které části vyplněny splnil a které nevyplnil, aby nebylo možné eh, později provést žádné změny po té, co už bude formulář plně vyplněn. A také jsme se snažili eh, poskytnout maximální informace, které umožní prováděcím orgánům reagovat velice rychle. Takže všechny informace, které je zapotřebí pro vypočítání úroků, nákladů, a podobně, aby co nejrychleji byla věc eh, prováděna. Tolik tedy v komitologii a my také jsme velice rádi, že se nám dostává pomoci od notářské rady v pracovní skupině a také tady funguje asociace katastrálních rejstříků, protože se snažíme maximálně zapojit také tyto rejstříky, tyto úřady. Druhá oblast, kde působíme, je schromažďování informací na konci nařízení, jak víte, je systém výměny informací, se kterým se počítá. Ehm, především výměna informací o samotném právu eh, dědickém. Taková výměna informací již existuje, protože Rada notářů má příslušné webové stránky, kde jsou informace o vnitrostátních právních předpisech. To bylo vyvinuto v rámci projektu, který byl spolufinancován komisí. Tato webová stránka bude převzata eh, Evropským soudním, Evropskou soudní sítí, která bude v budoucnu eh, dále zpravovat upravovat tuto webovou stránku. Obsah bude také uspůsoben tomu, co vyžaduje nařízení a informace bude také k dispozici na evropském e-justice portálu. Takže informace o dědictví eh, bude k dispozici, kdokoliv bude mít přístup eh, k této webové stránce. Další výměna informací se také velice eh, praktickém slova smyslu eh, dostává občanům, eh, kteří se dozvědí, jak se obrátit na který orgán pro mm, provádění dědických práv, případně také, kde se odvolat, kde získat osvědčení a tak dále. Vytvořili jsme vzorové formuláře, vzorové dokumenty, kde lidé eh, mohou členské státy schromáždit jejich informace a my je pak zveřejníme v úředním věstníku či případně v atlase o občanských a obchodních věcech. To už bylo finalizováno, minulý týden jsme to poslali členským státům a očekáváme tuto informaci o členských států koncem tohoto roku. Třetí oblast, kde působíme, jak víte, v rámci dědických právních předpisů, o tom se zmínil již pan Lechner, Ehm, existují určité orgány, které nejsou v přísném slova smyslu soudy, ale budou eh, ve smyslu nařízení za soudy vlastně eh, považovány. A členské státy nám oznámí, které orgány to u nich jsou. Tady jsme také vytvořili vzorové formuláře, které nám mohou členské státy vyplnit a poslat, kde se schromáždí tato informace a budeme vědět, eh, které orgány jsou považovány za soudní orgán v tomto smyslu dědické otázkám. Eh, vycházíme samozřejmě z různých eh, tradic. Eh, jsou to prostě orgány, které vydávají závazná rozhodnutí v oblasti pozůstalosti, podobně jako například notáři. A konečně čtvrtá oblast se týká evropského nebo elektronického registru závětí a evropského dědického osvědčení. Jak víte, jeden z hlavních problémů mezinárodního dědictví je to, že neexistuje informace o e, případné existenci e, závěti. Zda tedy zesnulý e, pořídil závěť a v kterém státě. Mezi řadou členských států existuje projekt, jehož cílem je propojit vnitrostátní rejstříky závětí a my chceme zkoumat, zda bude možné vytvořit přímo celoevropské propojení v tomto smyslu. Současně, jak jsme slíbili při jednáních, budeme také zkoumat možnost buď vytvořit evropský rejstřík evropských dědických osvědčení nebo propojení vnitrostátních rejstříků, aby existovalo vlastně eh, elektronická dostupnost evropských dědických osvědčení, což by snížilo možnosti mm, paralelních eh, jednání v členských státech, když například orgány o sobě navzájem nebudou vědět a nebudou vědět, že zpracovávají stejnou pozůstalost. A také to zabrání případným podvodům eh, při vydávání osvědčení. To všechno jsou věci, která, kterých v současné době pracujeme. Myslíme, že systém bude eh, hotový eh, v době, kdy vstoupí v platnost eh, a rozhodně se na této věci dále pracuje. Z hlediska členských států jsme diskutovali eh, s členskými státy eh, v rámci Evropského soudní sítě, eh, pak další jednání bude probíhat koncem tohoto roku, první bylo koncem minulého roku a také zkoumáme vnitrostátní předpisy, abychom zjistili, zda je zapotřebí provádět nějaká, nějaké změny. Nějak, nejenom u konkrétně dědického práva, ale i u někdy úzce spojených eh, oblastí, jako je například legislativa o katastrálních úřadech, legislativa o nabití zahraničních práv a podobně, nebo o podstoupení různých akcí v členských státech, i tam, kde je eh, nařízení přímo proveditelné. Eh, dále je tady také otázka eh, modernizace dědického práva, protože toto je velice dobrá příležitost, jak se podívat na to, zda je možné aktualizovat a modernizovat dědické právo, které často již existuje velmi dlouho. Eh, dále probíhá také školení příslušných orgánů v členských státech, protože nařízení bude znamenat v řadě členských států určité změny, někdy i velké změny Ehm, tam, kde třeba se přechází eh, z příslušnosti státu eh, na národnosti či občanství ke státu obvyklého bydliště a podobně. To všechno vyžaduje velice mm, důkladné proškolení na národní úrovni. Na závěr chci říci, že eh, implementační práce je dobře rozjetá, a e, bude vše schváleno na jaře tohoto roku a myslíme, že v okamžiku, kdy e, vše stoupí v platnost v srpnu příštího roku, vše bude opravdu hotové. A teď ještě e, poznámka u primárního práva v členských státech je samozřejmě třeba eh, přizpůsobit bilaterální smlouvy, které členské státy EU mohou mít s třetími zeměmi, aby vše bylo kompatibilní. Ze strany komise eh, my to proaktivně nesledujeme, nicméně pomáháme členským státům, eh, které přeskoumávají své dohody a úmluvy Eh, abychom zjistili, jak mohou být věci kompatibilní, ale takto postupujeme pouze na vyžádání. A doposud jsme popravdě řečeno dostali žádost žádného členského státu. Děkuji. Děkuji paní van de Kerkhove a nyní eh, dám slovo panu Filipu Svitalovi, který nám osvětlí eh, aspekt daní. Mr. President and honorable. Vážený pane předsedo, Milí europoslanci, je mi velkou ctí moc vám tady představit práci komise a další plány v oblasti dědické daně. Já se jmenuji Filip Svitala, pracuji jako úředník v jednotce, která se zabývá přímým zdaněním a spoluprácí, tedy v generálním ředitelství Komise pro zdanění a celní unii. Jak jistě víte, my jsme v roce 2011 vydali doporučení pro členské státy, které se týká vyhnutí se dvojího zdanění. Tomu, jak zabránit eh, dvojímu zdanění dětské daně. A také jsme vypracovali pokyny, kde členským státům eh, říkáme, jak vytvořit nediskriminační eh, systém dědické daně. Nejprve bych zasadil naši práci do kontextu. Jak jistě víte, daňové záležitosti vyžadují v Radě ministrů jednomyslnost, tak aby mohlo být přijato rozhodnutí. A to je velmi komplikované. Zároveň ale víme, že lidé musí mít možnost eh, opravdu využívat výsady, které jim plynou z vnitřního trhu. A daňové překážky by pro ně neměly být problém, neměly by jim komplikovat eh, využívání svých práv. V roce 2011 komise zveřejnila seznam 20 hlavních problémů, překážek, na které občané na vnitřním trhu narážejí. Mezi překážkami byly zmíněny právě problémy s dědickou daní a to vedlo komisi k tomu, že se situací tímto problémem ještě dále zabývala. Zadali jsme tedy studii externímu poradci, která se týkala problémů v oblasti daň, eh, dědické daně na vnitřním trhu a naznačovala se tam možná řešení, jak se vyhnout dvojímu zdanění a diskriminaci. Tato činnost nám poskytla řadu informací. Na základě toho jsme zjistili, že problémy s dědickou daní se množí. Jednak z toho důvodu, že roste počet občanů, kteří se pohybují v rámci EU. A také narůstá počet e, občanů, kteří jsou majiteli nemovitosti ležící v jiném členském státě. Kromě toho také narůstá počet investic do zahraničních portfolií, to znamená, lidé investují do majetku, který se nachází i jinde. A pokud je o dědění, potom mohou narážet na různé, různé problémy. Na základě této provedené práce jsme také zaznamenali, že problémy, které existují, nejsou zase tak výrazné, pokud jde o příslušné částky. Odhaduje se, že tyto částky pro členské státy nejsou nějak závratné. Pro členské státy eh, dědická daň není primárním zdrojem příjmů Vlastně je to poměrně malý zdroj příjmů. Zpráva odhaduje, že pokud je o přeshraniční případy, dědické daně hovoříme asi o 1,5 miliardě eur v podobě daně, o kterou by šlo. Zároveň to ale představuje významný problém pro občany, kteří se potýkají s toto dědickou daní při zahraničních situacích. To znamená jednak, se nejedná o výrazné částky z perspektivy členských států, ale na druhé straně to znamená výrazné problémy a výrazné částky pro samotné občany. Snažili jsme se tedy hledat řešení. Zaznamenali jsme, že občanům se zase tolik možných řešení nenabízí. Jednak jsme se podívali na seznam smluv o zabránění zdvojího zdanění v oblasti tedy dědické daně a v EU je jich takových smluv velmi málo. Existuje modelová úmluva o dědické daní, nicméně pochází z roku 82 a jak jsme zjistili od OECD, OECD nemá v plánu brzy vyvíjet eh, žádný nový podobný model, tedy modelovou úmluvu eh, o dědické dani. Komise dále zaznamenala, že se množí případy týkající se daní u soudního dvora. Zvláště jde tedy o dědickou daň v přeshraničním kontextu. Komise se tedy rozhodla reagovat na dva hlavní problémy. Jednak na dvojí zdanění a z toho důvodu jsme právě vydali zmiňované doporučení, které se týká jednostrané daňové úlevy. A za druhé se chceme věnovat diskriminaci, na kterou reagujeme tak, že jsme vydali pro členské státy pokyny. V pokynech členským státům vysvětlujeme, jak vytvářet nediskriminační daňové systémy. našem doporučení v zásadě členským státům navrhujeme jednostranné řešení. To znamená, pokud by členské státy zavedly jednostranné daňové úlevy pro občany, které dědí přes hraniční majetek, v takovém případě by daný systém umožnil vyhnout se dvojímu zdanění a v ideálním případě bychom dosáhli takové situace, kdy občané platí dědickou daň pouze jednou, i když by se jednalo o vyšší daň v rámci těch dvou členských států. Takový byl, takový byl tedy náš cíl. Členské státy uvítali toto doporučení komise. Projednali jsme to s členskými státy v roce 2012. a podle členských států se jedná o přiměřené řešení. V zásadě tedy jednotlivé země souhlasily s tím, jak komise na situaci nahlíží. V listopadu 2012 jsme potom spolu organizovali konferenci společně s asociací STEP. A dostali jsme na základě této konference od účastníků řadu užitečných komentářů a také se nám dostalo obecné podpory naší iniciativě. Nyní bych se rád zmínil o tom, v čem budou spočívat eh, následující kroky. Kroky, které plánujeme v této oblasti dědické daně. Komise Nyní pracuje na navazující zprávě, která bude navazovat na to doporučení a ta by měla být hotova tento rok. Ve zprávě se budeme zabývat výzvami v oblasti legislativy, na které členské státy narazily po vydání našeho doporučení v roce 2011. Dále, domníváme se, že je nutné ustavit expertní skupinu, která bude mít v zásadě dva hlavní cíle. Jednak bude zhromažďovat osvědčené postupy v členských státech, které se budou týkat eh, překážek v oblasti přímých daní. A za druhé, expertní skupina bude mít, posu- bude mít za úkol posoudit pokrok, ke kterému došlo při provádění zásad eh, z doporučení komise. Expertní skupina bude vytvořena brzy. Máme už k dispozici všechny nutné dokumenty a budeme vydávat výzvu k předkládání návrhu. Pravděpodobně k tomu dojde do jednoho nebo dvou měsíců. Plánujeme, že tato skupina se bude scházet v roce 2014 a pravděpodobně také 2015. Dále plánujeme spustit veřejnou konzultaci o dědické dani. A tímto způsobem chceme zjistit, k jakému pokroku došlo, pokud je o zabránění dvojímu zdanění v rámci EU, poté co bylo vydáno naše doporučení. Následně, až zhromáždíme všechny údaje a uvidíme, jak se situace vyvinula, tedy zda se členské státy zlepšily, zda zlepšily své daňové systémy. Situaci zhodnotíme a vypracujeme hodnotící zprávu. Na tomto základě se potom rozhodneme, jak dále jednat. Pokud se to ukáže jako odůvodněné, možná, že komise bude také předkládat jisté legislativní akty. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Svitalo. Nyní se dostáváme eh, ke eh, konkrétní eh, aplikaci ochrany při přeshraničních případech a dávám slovo panu Paulu Lagardovi. Problém ochrany zranitelných dospělých je stále důležitější vzhledem k tomu, že obyvatelstvo v našich zemích, v našich rozvinutých zemích stárne. A kromě toho se k tomu přidává ještě eh, také eh, účinek šíření Alzheimerovy choroby. Dnes se odhaduje v Evropě, že je zhruba 6,5 milionů lidí postižených touto chorobou. Na rok 2040 se odhaduje, že to bude 10 milionů nemocných. Členské státy se snaží zajistit právní ochranu těchto nemocných, ale působí eh, dost roztříštěně a právní předpisy se liší mezi členskými zeměmi. K tomu se ještě přidává také mezinárodní dimenze celého problému. A to ani nezmiňuji přistěhovalectví Eh, do našich zemí lidí, kteří přicházejí z jižních či východních zemí. A pak je tady také eh, další jev, kdy eh, zámožné osoby v našich zemích se odstěhují do jižních krajů na stáří. Velice často si tam kupují nemovitý majetek protože já jsem francouz a jsem bretoněc, prostě mohu hovořit konkrétně o případu e, angličanů, kteří si kupují nemovitost v Bretani, ve francouzské Bretani. A tady je celá řada otázek, které trápí e, právníky v praxi a zahrnuje to i otázku ochrany e, postižených osob. Jestliže by měl být vytvořen určitý ochranný režim, který stát eh, nebo orgány kterého státu by měly existovat a podle kterého práva, jestliže určitá ochrana, ochranné opatření je přijato eh, v státě občanství dané osoby, má být uznáno také ve státě, kde eh, ta osoba obvykle bydlí nebo ve státě, kde vlastní majetek, když je rozhodnuto o hospitalizaci takové osoby, kdo může rozhodnout o tom, že skutečně hospitalizována bude? bude. Eh, jestliže pro finanční potřeby osoby, která bydlí v zahraničí a je neschopna eh, spravovat vlastní majetek, eh, když je třeba odblokovat účet v bance nebo koup nebo prodat Eh, nemovitost nebo vykoupit životní pojistku, eh, kdy jde o takovéto věci velmi závažné, kdo tedy rozhodne? Například bankéř, banka nebude chtít odblokovat účet, když by za to nesla odpovědnost a nemá žádnou záruku. Eh, zájemce o nemovitost nebude chtít koupit nemovitost, když mu eh, hrozí, že by ho mohli vystěhovat, protože někdo jiný bude tvrdit, že je majitelem. To všechno jsou eh, věci praxe, které samozřejmě eh, se projevují celosvětově a pochopitelně také mezi členskými státy EU. Na světové úrovni můžeme zmínit Hákskou konferenci mezinárodního práva soukromého. Ta řeší eh, uspokojivým způsobem eh, a dobře promyšlenými řešeními tyto otázky. Je tady úmluva z 19. října 1996 o ochraně dětí a tato úmluva platí ve 26 členských státech z těch 28. Eh, tato konference vypracoval další úmluvu z 13. ledna 2000, která se týká mezinárodní ochrany dospělých. Doposud tuto úmluvu podepsalo 15 států, z toho 14 členských států EU a z toho 7 jich ratifikovalo úmluvu a dále ji ratifikovalo také Švýcarsko. E, tato úmluva má velice široké pole působnosti. E, platí v situacích mezinárodní povahy a chrání dospělé, kteří z důvodu e, změněné, změněných osobních schopností či nedostatečných osobních schopností nemohou se postarat o své vlastní zájmy. Úmluva pokrývá všechny režimy ochrany, tedy poručnictví, kuratelů, opatrovnictví, eh, soudní eh, ochranu a podobně. Eh, jsou tady otázky jako učení nesvéprávnosti, učení orgánů, které budou provádět ochranu, umístění dospělého do nějakého zařízení, ochranu jeho osoby, ochranu jeho majetku a další konkrétní opatření. Eh, aniž by se to dotýkalo práva hmotného eh, smluvních stran, sjednocuje pravidla mezinárodního práva soukromého, eh, pokud jde o příslušnost orgánů, o právo rozhodné, o uznávání a provádění rozhodnutí a také vytváří úzkou spolupráci mezi smluvními státy. Já samozřejmě podrobně tuto umluvu popisovat nebudu. Pouze schrnu obecné charakteristiky. E, pokud jde o orgány. Úmluva e, tedy volí orgány obvyklého bydliště dospělého. To jsou orgány které jsou nejblíž příslušné eh, osobě a mohou posoudit její konkrétní situaci. Orgán, tedy eh, takovýto orgán uplatňuje vlastní eh, právo, což je samozřejmě velice důležité, protože je to mnohem jednodušší pro takový orgán uplatnit vlastní vnitrostátní právo spíše než právo jiného státu. A také to, se to vyhýbá různým Eh, stížnostem, které by právě mohly vzniknout v případě uplatnění zahraničního práva. Úmluva také hovoří o plnoprávném uznání eh, rozhodnutí z jednoho smluvního státu v dalších smluvních státech. Důvody pro odmítnutí uznání jsou eh, výslovně a limitativně vyjmenovány. A především jde o případy nepříslušnosti Eh, nepříslušnosti orgánu, který přijal rozhodnutí, či eh, v tom případě, kdy dospělý nebyl dostatečně ochráněn, protože nebyl vyslechnut nebo protože je to v rozporu s veřejným pořádkem. Spolupráce mezi členskými státy je zajišťována povinností vytvořit centrální eh, orgán, tak jak je to vidět v celé řadě jiných eh, úmluv. Takový orgán má za úkol informovat a spolupracovat. A nyní, jaké otázky tady vystávají? Bylo by vhodné na úrovni Evropské Evropské unie učinit ještě něco dalšího, něco jiného? E, ty problémy, které vznikají uvnitř EU, jsou přesně stejné jako problémy, které e, vlastně řeší tato úmluva, tato hákská úmluva ve své obecné eh, podobě tato úmluva se velice podobá nejnovějšímu nařízení EU. Týká se to příslušnosti, eh, informování spolupráci a tak dále. Velice se to podobá nařízení například o výživném nebo nařízení o dědictví, o kterém se právě hovořilo. Všechna řešení eh, v úmluvě se soustředují kolem státu obvyklého bydliště dospělého a to je úplně kompatibilní s unijním právem. Samozřejmě, že by bylo možné představit si, že bude vypracováno nové nařízení, které eh, vlastně převezme to nejpodstatnější z úmluvy to by možná přineslo problém právního základu. Ale v každém případě, protože jsem byl dotázán na svůj názor, tak ho mohu říci, takové vypracování nařízení, samostatného nařízení EU, by rozhodně bylo dost těžkopádné. Stačí jen připomenout, jak složité eh, bylo vypracovat nařízení o dědictví. Bylo by to tedy těžkopádné a naprosto redundantní. Řešení, které by asi bylo nejvhodnější a které ostatně do velké míry odpovídá stanovisku Evropského parlamentu eh, schváleném v usnesení eh, v roce 2008, tedy tím řešením by bylo všeobecně ratifikovat eh, Hákskou úmluvu ze strany všech členských států. Jistě namítnete, že ratifikace trvá hodně času, ale možná ne tolik času, jak bychom se mohli obávat. Evropská rada ve svém rozhodnutí také z roku 2008 vyzvala státy, aby ratifikovali úmluvu, o které jsem se zmínil již dříve, tu úmluvu z roku 1996 o ochraně dětí. A e, ta je ostatně velice podobná nařízení Brusel 2a. Toto usnesení rady, lépe řečeno toto rozhodnutí rady, mělo velký úspěch, protože 26 z 20 ostefikovalo eh, tuto úmluvu a ty dva zbývající státy to jistě velmi brzy učiní. Tak tedy, proč by nemohla Evropská rada udělat totéž? A proč by neměla vyzvat členské státy, aby ratifikovali tuto úmluvu z roku 2000? A pakliže by měla proběhnout nějaká konkrétní akce Unie z hlediska fungování této úmluvy, myslím, že opravdu fungování úmluvy nevytváří žádný problém, pak by taková specifická akce mohla být podniknuta. Ale bylo by zbytečné, aby tomu bylo před eh, termínem ratifikace eh, této úmluvy ve všech členských státech. Děkuji. Děkuji, pane profesore. A e, nyní e, prosím pana Frimstna, aby promluvil. Děkuji, pane předsedo e, jakožto jeden z členů expertní skupiny která se zabývala eh, dědickým nařízením eh, spolu s profesorem Lagardem. Jsem velice hrdý na to, že eh, nařízení se dostalo do té fáze, kde je a je mi líto, že Velká Británie a Irsko použili opt-out. Každopádně jsem velice rád, že si že nařízení Eh, vedlo k určitému pokroku. Eh, vyslechl jsem eh, také příspěvek pana Lechnera o tom, že by je potřeba vykládat nařízení velmi široce, což se úzce pojí s tím, co chci říci já. Samozřejmě Spojené království není vázáno tímto nařízením, přesto však má nařízení vliv na naše občany. Londýn má například 40 občanů, kteří pocházejí z jiných zemí EU, Eh, říká se, že Londýn je šesté největší francouzské město, eh, takže máme celou řadu kontaktů s celým světem obecně. Eh, pro praktika je velice důležitá otázka, co je to vlastně členský stát ve smyslu tohoto nařízení. Já vím, že pan Lechner a ostatní mají jasno v tom, že Spojené království, Dánsko a Irsko nejsou členské státy v tomto ohledu, nicméně v, té, v tom nařízení to přímo explicitně stanoveno není. A máme-li nařízení vykládat široce, eh, tak neexistuje důvod, proč by někdo, kdo má pobyt v Anglii, eh, neměl být eh, neměl podléhat anglickému dědickému právu, protože to je také právo členského státu. To znamená, že tu pro, prakti- pro právní praxi panuje nejistota ohledně toho, jestli pro účely článku 43 jsou tyto tři členské státy zahrnuty do definice členského státu. Současné mezinárodní soukromé právo v Irsku a e, spojené, e, Spojeném království e, je odchylné a my uplatňujeme lex rei site, což znamená, že britský občan, pokud má dům ve Francii, tak Francie na to bude uplatňovat své dědické právo. Existuje, o, jde tady o postup vystoupení eh, podle tohoto nařízení a nebo ne. Z toho plyne nejistota eh, pro praxi. Dalším problémem je eh, potom částečné ranvo částečné postoupení. Ustanovení článku 34 zcela jasně stanoví, že dojde k částečnému postoupení na Příklad v případě, kdy nějaký člověk vlastní nemovitost, dejme tomu ve Španělsku, ale má obvyklý, obvyklé bydliště ve Spojených států. Tak Španělsko přijme to post, částečné postoupení, pokud jde o tuto nemovitost, zatímco zbytek majetku bude projednán podle e, jiného právního systému. Takže e, ve Španělsku bude ta praxe jiná, což budou e, tamní právníci muset pochopit. Další problém, který je podle mě eh, poměrně zajímavý, eh, je eh, ten, že v celé řadě jurisdikcí je to tak, že nemovitosti ve státech mimo Evropskou unii jsou upravovány jinými zákony. Dokonce i movitý majetek v některých případech je upravován jiným zákonem. A Evropská unie je otázka, do jaké míry považuje Evropská unie eh, místní zákony za platné. Může jít o majetek mimo eh, území Evropské unie, který podlehá jinému zákonu a teď je otázka, do jaké míry je třeba ho zohlednit nebo ne, což, budou, což bude znamenat nové postupy pro některé členské státy. Jedním z největších problémů, o kterém se hodně debatovalo v členských státech, je eh, otázka veřejného pořádku. Tedy do jaké míry může například například eh, francouzská nemovitost eh, za všech okolností podléhat francouzskému dědickému právu a jak se to změní eh, či nezmění. To je předmětem poměrně vášnivé diskuze. Z širokého pohledu se zdá, že cílem nařízení e, je to, aby jeden zákon e, platil pro celou pozůstalost. A ten fakt, že majetek leží ve Francii nebo v jiném členském státu, by e, neměl být důvodem pro to, aby platilo jiné dědické právo. Takže dalo by se snad doufat, že tato otázka eh, veřejného pořádku se eh, vyjasní a že zůstane naplněna ta široká platnost toho nařízení. Eh, ještě se zmíním k dědické dani. Samozřejmě daň nespadá eh, do eh, působnosti tohoto nařízení, nicméně výběr právního systému má vliv na to, kdo dědí a také na to, jaká je ta daň. Stejně tak jmenování vykonavatelů závěti může mít daňové důsledky. Je dobře, že komise připravuje návrhy, pokud jde o daně, nicméně toto nařízení přinese eh, několik eh, změn eh, v oblasti daní, možná více, než bylo původně zamýšleno. Existují smlouvy proti dvojímu zdanění, které umožňují úřadům zprostit dědice daňové povinnosti a proto vliv, teda výběr právního systému má dopad na to, eh, jak, jak bude vypadat dědická daň, což si občané eh, nevždy nutně uvědomují. Abych se teď dostal k tématu profesora Lagarda, tedy k Hákské umluvě. Já bych velice eh, přivítal přijetí této úmluvy, protože je to obrovský krok vpřed pro E, celou řadu e, jurisdikcí, zatímco dosud panuje zmatek v oblasti mezinárodního soukromého práva v mnoha státech. Je dobře, že celá řada států tuto umluvu e, ratifikovala, a zase, jakožto praktik ze Spojeného království, mám radost, že Spojené království ratifikovalo umluvu a je mi trapné, že že tato ratifikace platí pouze pro Skotsko, že Anglie a Wales tuto úmluvu neratifikovali. A já bych rád vyzval vlády všech členských států, aby, eh, aby ratifikovali tuto umluvu co nejdříve. Je dobře, že letos se k ratifikaci chystá Irsko a Portugalsko. Pokud jde o praxi, tak přibývá případů, eh, které se týkají, které mají přeshraniční eh, dimenzi a týkají se eh, duševní způsobilosti. Ve Spojeném království jsme měli případy e, převozu osob, které ztratily e, duševní způsobilost. Například, když stará paní e, se stěhuje z Kalifornie do Anglie, pak tu byl případ mladíka, který se přesunul z Irska do Anglie, starší paní z Francie do Skotska a tak dále. To jsou případy, kde hodnota a využití úmluvy je zcela zřetelná. Je to opravdu eh, vynikající legislativní text. Nicméně samozřejmě má eh, svá omezení. Pokud jde o eh, plnou moc, tak pouze se zabývá aplikovaným právem. Nezabývá se žádným přijímáním nebo vymáháním této plné moci. A já bych navrhoval, aby přestože eh, to nařízení by se mohlo zdát zbytečné v tomto ohledu, eh, tak určitě obsahuje kroky, eh, které by Evropská unie měla zvažovat. Myslím si, že nějaký e, formulář pro evropskou plnou moc, nějaký celoevropský formulář by byl nesmírně užitečný. My e, máme e, osvědčení podle článku 35 Hákské úmluvy, který se zabývá plno, pravomocemi zmocněnců a nějaké formuláře na evropské úrovni by byly opravdu velmi prospěšné. Stejně tak eh, jako uznávání a přijímání eh, veřejných listin eh, v celé Evropské unii. Tím se dostávám k závěru. Řekl jsem vše, co jsem říci chtěl. A ještě jednou se omlouvám za to, že Spojené království nejedná aktivněji. Jsem však rád, že mnoho z těchto návrhů je, má za cíl značný pokrok. Děkuji. Děkuji, eh, pane Frimstne, za váš příspěvek a teď se musím zeptat, jestli se chcete na něco zeptat. Má někdo nějaký komentář, připomínku? Pan kolega Lechner? Já bych se nejprve zmínil o tom, co říkal eh, pan profesor eh, Lagarde. Já si myslím, že je právě nejlepším řešením, eh, pokud by byla zavedena nějaká dohoda, dohoda tím by byla vyřízena celá řada problémů. Ale pokud jde o to, co říkal pan Frimston, tak o tom jsme už diskutovali mockrát a podle mého názoru tady neexistují žádné pochyby, možná to komise vidí jinak. Ale v dědickém nařízení vystupují eh, Dánsko, Irsko a Británie jakožto třetí státy. My nemůžeme eh, nijak upravovat dědické právo ve Velké Británii. Tady nařízení zkrátka neplatí a eh, naopak, pokud by snad zůstala nějaká ustanovení, která by se použít dala, tak já, tak zkrátka ta situace taková není. Já si myslím, že kvalita místa eh, legislativy na evropské eh, úrovni eh, se značně zlepšila od roku 1999, když jsem tady začínal. V neposlední řadě díky komisařce pro právní záležitosti. Nicméně stále ještě dokonalá není. Už jsem tady zmínil ty, ta přechodná ustanovení a pokud můžu něco poznamenat na adresu komise, eh, tak podle mého názoru tady neexistují eh, žádné pochyby o výsledku, ale je naprosto nesystematické a nehezké ten způsob, jakým vstupují nařízení v platnosti. Něco, nejdřív něco vstoupí v platnost, pak je to implementováno, použito a tak dále. A podobně je tomu i s těmi třetími, štáty, s třetími státy. Eh, v jiném nařízení jsou tyto tři země vyloženě zmíněny jako třetí třetí státy. Mělo by to tak být i tady, aby nedošlo k žádnému e, nedorozumění. Ti, kdo se na nařízení nepodílejí, tak nejsou ve smyslu e, tohoto nařízení členskými státy. Pane eh, Frinsne, já nevím, proč to tam není, nicméně my jsme velice doufali, že Spojené království, eh, Irsko eh, a Dánsko se k nařízení připojí. Bylo by to ve společném zájmu. Možná, že můžeme ještě doufat v to, že na poslední chvíli si to ještě rozmyslí, ať už z jakéhokoliv důvodu. Pokud jde o Lex Rei tak samozřejmě to postoupení, které původ, to původně nebylo e, předvídáno a dostalo se tam až na žádost parlamentu, což vede samozřejmě k e, dělení dědictví což některé země neuznávají. Nicméně e, zase tak těžký problém to není. E, podle e, mého názoru, pokud například německý občan, belgický nebo jiný evropský má majetek ve Velké Británii, tak na základě postoupení tohoto majetku svému domovskému právu například belgickému, tak bude podle tohoto práva dědit. Velká Británie to dělá naopak. Pokud má Brit eh, majetek nemovitost v Evropě, nebo ne v Evropě, ale konkrétně v zemi, která spadá pod nařízení, tady se musím vyjadřovat opatrně, tak e, to potom e, nevím. Já jsem slyšel e, tak říkat, že i v takovémto případě by mohlo jí platit francouzské nebo německé právo pro majetky Britů v těch dotyčných zemí. ale jinak je to zkrátka tak, jak říká zákon, který eh, je poměrně eh, jednoznačný a říká, že veškerý majetek eh, podléhá tomu právu, které bylo zvoleno na základě nařízení. Tedy buď vybranému na základě státní příslušnosti, anebo podle obvyklého bydliště. Já si myslím, že samozřejmě eh, narazíme na hraniční případy a problémy, ale tak je to zkrátka vždycky. A pokud jde o daně, tak chtěl bych poznamenat eh, jenom krátce, eh, že důvodem všech problémů není rozhodně pouze komise. Ta se snaží a vynaleží částečně na členských státech, které se snaží eh, vyjasňovat určité eh, pojmy a odmítají rozhodnutí a eh, je otázka, co je zahraniční majetek, co je tuzemský majetek, to není ve všech členských státech jednotně definováno. Nicméně chtělo by to nějakou rámcovou směrnici. Nicméně například stanovisko Německa k tomu je velmi negativní. Ještě k tomu, co říkala paní van de Kerkove. Ta říkala, e, že e, členské státy začínají přeskoumávat své dědické právo. I to si myslím, že e, je cesta k evropskému sjednocení. Ta konvergence ze spodu, od členských států, které mají příležitost, aniž by byly nuceny se také trochu dívat přes hranice při reformě svých systémů, aby se dívali, kde platí jak nějaké právo a na základě takovýchto impulzů by potom mohli změnit své předpisy a tak by nastala e, konvergence ze spodu což by bylo velice dobré a podle mě je to zajímavá možnost. Děkuji, paní Tajn, prosím. Eh, jenom jedna krátká poznámka. Eh, jakožto eh, pozorovatelka v parlamentu pro mezinárodní soukromé právo bych také chtěla přivítat tento návrh protože si myslím, že těch problémů zase není tolik a dají se řešit patřičnými dohodami. A já jsem tedy s tímto návrhem vůbec nepočítala. Děkuji, někdo další se eh, nehlásí o slovo. Chce se vyslovit ještě někdo z přizvaných expertů? V tom případě uzavírám toto slyšení a velice vám všem děkuji. Myslím si, že eh, eh, toto téma bude ještě velice důležité v příštím legislativním období a bude nás ještě dlouho provázet. Děkuji. Nyní se dostáváme k bodu 20, což je zpráva paní Geringer. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Chciałam powiedzieć parę słów na temat zmiany rozporządzenia. Děkuji, paní předsedkyně. E, já bych chtěla e, říct, říci několik slov ke změně tohoto nařízení. Která se týká uh, drobných pohledávek a řízení o evropském platebním rozkazu. Komise přednedávnem předložila svůj dokument a já budu připravovat návrh zprávy. Bude se to pravděpodobně ale řešit až v příštím volebním období. Takže bych využila toho, že ještě se jde dvakrát náš výbor a budu se snažit během těchto dvou zasedání e, učinit co největší pokrok. Vzhledem k tomu, že Evropě nastala krize a vzhledem k tomu, že se snažíme zlepšovat prostor spravedlnosti v Evropě, bude toto řízení zásadní. Bude to zásadní pro hospodářskou oblast. Je to řízení, které by mělo umožnit eh, lepší a rychlejší zvládání sporu, které mohou navstávat eh, v přeshraničním kontextu. A Zjistilo se, že pouze málo podnikatelů nebo subjektů používá tento nástroj, který je k dispozici. Jeho uplatňování je totiž stále ještě poměrně komplikované. A navíc většinou u sporu se jedná maximálně o 2000 eur, o takovéto částku, zatímco právní náklady často i přesahují 2000 eur. Příslušné subjekty tedy eh, se tím nezabývaly, podvody a tak dále v této výši 2000 r se ani neohlašovaly a nikdo se tím nezabýval. Šlo tedy o to, že osoby, podnikatelé, které postupovali eh, nečestně, to využívali situace, věděli, že tomu tak je a i nadále eh, podváděli občany. Takže z toho důvodu se nyní na, nově navrhuje zvýšit tu částku 2000 eur na 10 000 eur, tak, aby bylo možné přistoupit k tomuto řízení o drobných pohledávkách a řízení o platebním rozkazu v rámci tohoto nového limitu. A také jde o to, aby ty právní náklady nakonec nepřesahovaly tuto částku, což navrhuje i komise. Jde o to, že tento nástroj, až vstoupí v platnost a začne se uplatňovat, uplatňovat, opravdu možná bude velmi efektivní. Komise předložila několik skvělých návrhů, ale zároveň několik otázek zůstává nevyřešeno. Týká se to zvláštně snižování právních nákladů pro vedení takovéhoto řízení. Komise konkrétně navrhuje Eh, větší používání elektronické komunikace, také například pokud jde o předkládání návrhů, což je v pořádku, s tím souhlasíme, ale zatím to bohužel nefunguje dobře ve všech členských státech. Dále další věc je to, že by soudy mohly používat systémy videokonference a dalších, další způsoby hm, dialogu na dálku nebo komunikace na dálku, což by také právě mohlo vést k tomu, že se sníží náklady Nemuseli by se příslušné subjekty přemysťovat do jiných zemí, tak aby se dostavili nebo splnili předvolání před soud. Všechny ty návrhy, které padly ze strany komise, jsou velice zajímavé, ale realita je jiná. Videokonference například nejsou vždy možné. Ne všechny soudní síně jsou vybaveny příslušným zařízením. Ovšem, obecně mohu říci, že se na to nahlíží pozitivně. Možná, že nějaká specializovaná centra v členských státech by si toto mohla vzít na starost a mohly by se zabývat právě těmito spory nebo řízeními, a to tak, že by zpřístupnili své, své, svá zařízení nebo elektronickou komunikaci k tomuto účelu. Potom další věc dokumentu Jde o to, že pokud by se vypracoval formulář D, zvláštní formulář, snížil by se tím požadavky na překlad. Jde o zvláštní dokument, který by se překládal pouze v některých případech. Konkrétně překládala by se pouze ta část formuláře, kde se popisuje podstata celého sporu. Tím by se také snížily náklady a snížila by se zátěž pro členské státy v této souvislosti. Stále více se používá zrychlený postup, aniž by se překládaly všechny dokumenty do ostatních členských států. Komentáře už jsou tam, nebo kolonky, už jsou tam předem v angličtině, je možné je vyplnit v angličtině. Já myslím, že my jsme na to sice zvyklí, ale kladu si otázku, jak tomu bude v členských státech, zda budou schopni to podpořit. Nejsem si jistá, zda budou souhlasit, eh, že se nebude překládat do příslušných jazyků, kterých se týká to řízení. Obecně si ale myslím, že eh, dokument komise je v pořádku, mohu s tím souhlasit. Zvláště souhlasím s tím, že musíme snížit eh, právní náklady na řízení. Také musíme zajistit eh, podporu nebo pomoc při vyplňování formulářů k řízení. Je důležité aby bylo možné eh, příslušné částky platit eh, na dálku, například elektronickými bankovními převody, místo toho, aby eh, se to všechno platilo například přímo u soudu v místě, tedy toho soudu. To zatím ve všech členských státech není možné. Jak už jsem říkala, jde nám zvláště o to, abychom snížili právní náklady na řízení a rozhodně nechceme podporovat podvodné jednání. Musíme těmto podvodům předcházet. Zatím se nám to nedařilo, protože celý ten postup, celé řízení o pohledávkách bylo příliš komplikované. Potom tam eh, byly ty vysoké náklady na řízení, na překlady a tak dále, jak už jsem říkala. A to často vedlo k tomu, že některé subjekty toho zneužívaly. Komisní návrh tedy považuji za kvalitní, stále s komisí ještě jednáme a kladu si otázku, zda bychom neměli ještě projednat eh, tu částku 10 tisíc eur, tak jak to komise navrhuje. Máme totiž informace, které se k nám dostaly od malých a středních podniků a ty uvádějí, že průměrně finanční transakce, které provádějí, jsou asi někde kolem 13-14 tisíc eur a myslíme si, že bychom měli zvláště umožnit malým a středním podnikům využívat toho zrychleného řízení. Uvidíme ale, co si o to myslí komise. A já netrpělivě čekám na další zasedání výboru, tak abych vám mohla poskytnout eh, podrobnější informace. Děkuji. Děkuji, paní Geringer. Hlásí se někdo o slovo? Ne. Eh, děkuji. Eh, takže pracovní dokument bude k dispozici příště. Následuje bod 21 eh, paní Lichtenberger, která tu ovšem není. Eh, bod 24 musíme odložit, protože zpravodajka tu také není. A dostáváme se tedy k bodu 25 a paní Tain tu je. Tak prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Tady jde o stanovisko ke směrnici která posiluje princip presumpce neviny a práva eh, účastnit se eh, trestního eh, řízení. Já bych chtěla začít postupem, protože máme málo času. Příslušným výborem je Libe, který také vypracoval pracovní dokument. Dnes jsme měli první debatu a 20. března představím své stanovisko v tomto výboru a 10. dubna už se musí konat hlasování o mém stanovisku v našem výboru. Jde e, zase e, o minimální požadavky v oblasti trestního práva a e, v té směrnici je vysloveně napsáno, že žádná, žádné ustanovení této směrnice nemá nějak vliv, žádný vliv na ustanovení členských států, které které stanovují vyšší úroveň ochrany. E, já e, můžu soudit jenom podle německého práva, ale myslím si, že to, co stojí v té směrnici, je opravdu e, absolutní minimum ta směrnice podle mého názoru v žádném případě nejde příliš daleko. E, začíná to už u důkazního břemene. E, tady e, je odstavec 2 článku 4, kde se hovoří o přenesení důkazního břemene za určitých podmínek na podezřelého, respektive na obžalovaného což je něco, co je mně naprosto cizí. Dále eh, je tu právo neobvinovat sám sebe a právo neposkytovat součinnost a také eh, neposkytovat eh, důkazní materiál. Přesto to však můžeme zhodnotit to, že Eh, když si přečteme eh, ta ustanovení, tak tu stojí, že povinnost eh, nebo nucení vypovídat má být omezeno na základě celé řady různých faktorů Eh, vyplývající ze situace, ale podle mého eh, názoru eh, toto už jde poměrně daleko, protože pokud někdo někoho nutí vypovídat, tak už tu máme případ značně problematický, například v Německu máme případ, kdy policista na základě výhružek vůči podezřelému ho obvinil z falešných činů a e, to bylo toho do toho zapojeno dítě, e, které už mělo být tou dobou e, podezřelým usmrceno a e, myslím si, že tedy e, to donucování nemá žádný smysl, když e, dítě už bylo stejně mrtvé. Na takové případy se tu zdá se pamatuje, ale jinak rozsudek byl vynesen zcela jasně, že i v takovém případě kdy jde o e, unesené dítě, e, které, a kdy ten únos skončí smrtí, takže i v tomto případě e, nemůže být použito donocovacích prostředků při výpovědích. A to jde podle mě příliš daleko tady v tom návrhu od komise. Dále tu máme některé pasáže, které ponechávají značný manevrovací prostor eh, orgánům činným v trestním řízení a tyto orgány většinou eh, využívají eh, manevrovacího prostoru. Takže pokud jde o důkazní prostředky, které by neměly být přípustné, pokud pokud jde o e, ovlivňování situace, tak tady je samozřejmě potřeba e, prohlásit, že nikde v žádné procesní situaci e, nemůže taková situace nastat a já bych pouze podala několik pozměňovacích návrhů. Máme tu ještě celou druhou oblast práv, což je právo e, účastnit se procesu. V Německu v podstatě neexistují žádná řízení v nepřítomnosti. E, to je e, dokonale právně ošetřeno. Nevím, jestli ta doložka o výjimce částkách by měla platit. Nevím, zda je dostatečná, zda budou členské státy souhlasit. Já si umím představit, že naši obhájci v Německu by se k tomu vyjádřili velice kriticky. A to právo účastnit se trestního řízení, Eh, má každý a pokud by byl odsouzen v nepřítomnosti, tak to už potom, eh, to už potom by nemohly být brány jako omluva například nemoci a eh, tak dále nebo cokoliv, co může zabránit člověku účastnit se soudního procesu. Na nic takového se tady nepamatuje. Takže podle mého názoru tady jde opravdu o minimum v oblasti procesního práva a je otázka, jestli vůbec Evropská unie tady eh, jedná přiměřeně. Eh, já bych eh, spíš toto navrhovala jistým třetím státům, protože v našem případě je opravdu to nařízení příliš široké, zejména pokud jde o zákaz regrese, tady mají členské státy mnohem silnější pravidla. Já tedy podám příslušné pozměňovací pozměňovací návrhy a, e, zajím, a doufám, že těch několik málo přítomných kolegů mě ještě doplní. Děkuji, paní Tajn. Nikdo se e, nehlásí k vaší zprávě, takže prosím podejte pozměňovací návrhy. Tak další postup je takový, že příště budeme projednávat e, konkrétní podobu zprávy. Takže Nyní tedy dodávám, že e, paní Lichtenberger tu není, ale nemusíme o tom diskutovat nyní, můžeme to udělat příště, takže to odložíme. A zbývá už jen bod 26 subsidiarita, ale tady myslím nemáme na agentě nic, takže není co projednávat. Dostáváme se k bodu 27 různé. E, taky nevidím, že by někdo chtěl něco říci, takže e, příští schůze se bude konat 19. března. A e, nyní e, navrhuji, abychom přerušili schůzi a aby schůze koordinátorů e, začala v 17.30. Takže v půl šesté pokračujeme schůzi koordinátorů.